Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar. Dobré odpoledne, budeme pokračovat v zasedání bodem číslo 12 o prioritách chorvatského předsednictví v souvislosti s nařízením na ochranu osobních údajů a respektování soukromého života v elektronických komunikacích. Vítáme pana Josipa Bilavera, který je státním tajemníkem pro námořnictví, dopravu a infrastrukturu, což je ministerstvo, které je v Chorvatsku zodpovědné za nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, to znamená nařízení o elektronickém soukromí. V Chorvatsku Ministerstvo pro moře, dopravu a infrastrukturu je kompetentním orgánem, zatímco Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra se zabývají dalšími aspekty ochrany osobních údajů a budou ve výboru Libe příští týden, aby diskutovali o dalších otázkách souvisejících eh, s ochranou údajů. Návrh nařízení o elektronickém soukromí byl předložen komisí v lednu 2017 a výbor Libe schválil své stanovisko v říjnu 2017 k textu, který byl podpořen na plenárním zasedání. V radě aby se věci trošičku více zkomplikovaly, je za tento file zodpovědná pracovní skupina Telco pro telekomunikace, což tedy je skupina, která není složena ze stejných zástupců členských států, kteří se zabývají GDPR. Takže taková je situace a bohužel nebylo dosaženo dohody o návrhu za finského předsednictví minulý rok v prosinci. Chorvatské předsednictví se nabídlo, že předloží své priority k této důležité záležitosti. Možná jste také zaznamenali, že generální advokát Campo Sanchez Bordona předložil minulý týden důležité stanovisko, které se týká uchovávání a zadržování osobních údajů. Pane Bilavere, vítám vás ve výboru LIBE je pro nás ctí dát vám dnes slovo na to, abyste přednesl svou prezentaci. A poté si řekneme, jaká je situace, pokud jde o potřebu informací a tak dále. Máte slovo. Ještě jednou vítejte. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně. Dobré bledne všem členům výboru. Já vám všem děkuji za to, že jste dnes sem přišli a projevili zájem. Je pro mě velkou ctí, že mohu hovořit zde v Evropském parlamentu z eh, Chorvatského ministra pro dopravu a infrastrukturu a také samozřejmě co by předsedající země Rady EU. Já vám nyní budu prezentovat část programu chorvatského předsednictví, které se týká telekomunikačních eh, technologií a spadá do vašeho, do portfolia vašeho portfolia vašeho výboru. Já jsem náměstek ministra a odpovídám mimo jiné za telekomunikační politiku. Já jsem si připravil prezentaci priorit v mé mateřštině, v chorvatštině, a proto budu pokračovat v chorvatštině. Kao što znáte, Hrvatsko predsjedanje dolazi u razdoblju velikih izazova za Uniju, na počátku nového institutu. Jak víte, tak eh, chorvatské předsednictví má před sebou velké výzvy. Máme čtyři hlavní priority a to podle jasných eh, základních směrnic a podniků, které jsou pokynů, které jsou obsaženy v nové strategické agentě Rady pro období 2019-2024 a samozřejmě to také eh, je v souladu s přednictvím. A my chceme být tedy jednotně v našem úsilí, proto abychom mohli zavést změny. Máme čtyři základní priority. Evropa, která se rozvíjí, Evropa, která se vytváří, Evropa, která chrání, Evropa, která má vliv. Co se týče tohoto výboru zde je důležité, aby Evropa chránila své občany, neboť jsme tady v oblasti telekomunikací, tady je samozřejmě prioritou. Eh, jak si to, abychom byli dobře propojeni. První takové to téma, to je, to je vlastně ta důvěra a důvěrnost na internetu. To je jedna z iniciativ, které je důležité proto, abychom posílili bezpečnost a důvěru v náš jednotný digitální trh. Hodně jsme o tom hovořili obecně a nyní do, půjdu do detailů. Směrnice bude, která se týká důvěrnosti na internetu, přišla později než nařízení GDPR. Původně to bylo plánováno současně, ale tak tomu není. My, jakožto chorvatské předsednictví, bychom chtěli v této věci pokročit. Vyvineme velké úsilí pro to, abychom dospěli ke kompromisu, který dovolí pokračovat v legislativním postupu a zahájit interinstitucionální vyjednávání. Rád bych tady zejména zdůraznil snahu Finland, finského předsednictví, které dospělo k takovému všeobecnému přístupu ke kompromisnímu textu, ale bohužel na Koreperu to nebylo přijato, což nás eh, přivedlo do situace, kdy musíme opětovně zahájit vyjednávání o veškerých otevřených otázkách a snažit se dospět k dohodě. Rád bych zdůraznil, eh, a jak jistě i vy také víte, že tyto otázky vůbec nejsou jednoduché. Týkají se mnoho základních, mnoha základních ustanovení, souvisí to samozřejmě právě také s nařízením GDPR a musíme tady mít jasně vymezenou hranici mezi nařízením a směrnicí o důvěrnosti na internetu. Pak je tady další otevřená otázka, která se týká eh, zpracování informací. To konečné. A pak samozřejmě cookies, které jsou používány jakožto prostředek pro sbírání informací. E, během e, toho, když e, lidé teď navštěví určité webové stránky. Pak je tady ta otevřená otázka možných institucionálních ustanovení či prostředků a také možnosti určitých mezinárodních organizací pro provádění této směrnice. Jsou to tedy problémy, které se projevily až během vyjednávání, například se to týká také pedofilních obsahů, či také otázek komunikace, která má za cíl boj proti zločinnosti. Věnovat se těmto věcem není jednoduché. To jsem, myslím, vysvětlil. I nadále budeme eh, diskutovat o doporučeních, která se pojí s směrnicí o důvěrnosti na internetu. A jsem přesvědčen, že zde máme před námi společný cíl. Potřebujeme zavést pravidla, která dovolí mít větší účinnost ochrany E, důvěrnosti našich občanů a také musíme mít dobrý právní rámec pro občany, ale samozřejmě také pro celý sektor, kterému musíme nechat možnost, aby se mohl dál rozvíjet a také inovovat. Další naše chorvatské priority, priority našeho předsednictví. Během spolupráce s komisí se budeme snažit dále dotvářet jednotný trh a také konektivitu všech aktérů. 5G, to je také naše priorita. Sdělení, které přijeli eh, komise a rada během finského předsednictví, jsou, eh, tyto závěry jejich jsou velice důležité. My budeme pracovat nadále právě eh, na podkladě těchto závěrů. Umělá inteligence, tady se opřeme o návrh komise, o bílou knihu a doufáme, že budeme moci o těchto tématech široce hovořit a zapracovat je do naší příští legislativní práce. Během veškeré naší práce se budeme snažit harmonizovat všechny tyto aktivity s zelenou dohodou a také s klimaticky neutrální ekonomikou. Děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě velice rád odpovím na veškeré vaše dotazy. Děkuji za vaše tak konkrétní vystoupení, navíc tak stručné. Je mezi námi zpravodajka k tomuto důležitému tématu, paní Cipal. A potom dáme slovo dalším poslankyním a poslancům, stínovým zpravodajům. Paní Zippel, máte slovo jako první, jako zpravodajka. Uh, Děkuji mnohokrát. Děkuji velice chorvatskému předsednictví za tato úvodní slova. Ráda bych se stručně vrátila k debatě, kterou jsme zde vedli dnes dopoledne. Parlament byl obviněn, pokud se šlo o teroristické obsahy online, z toho, že blokujeme jisté věci, ale tak tomu není. My se tomu věnujeme, ovšem pracujeme velice přesně. A já jsem uh, na druhou stranu nikdy neslyšela, aspoň ne ze strany komise, že by někdo kritizoval radu. Neboť tam je třeba podotknout, že rada pracuje velice pomalu. To není kritika chorvatského předsednictví, ale je to kritika rady jakožto celku. Neboť pokud jsem to správně pochopila, tak toto již sedmé předsednictví, které se jistým způsobem zaobírá touto otázkou e-privacy. A stále ještě nemáme na stole žádnou reakci, či dokonce žádné řešení, ani to. Vy jste právě poukázal na to, že při prezentaci tohoto tématu byla komise toho názoru, že je to pouze taková malá sestra GDPR. Ale pak eh, se to změnilo, a přidala se k tomu ještě jistá další pravidla. Proč? Ze dvou důvodů. Za prvé, stávající směrnice o e-privacy byla implementována velice odlišným způsobem. V mnoha případech nebyla implementována řádným způsobem, což bylo důvodem, protože jsme volali po nařízení. Druhý důvod spočíval v tom, že směrnice jež není aktuální, vznikla tedy pro všechny aktéry eh, velká potřeba vytvořit tedy aktualizovanou verzi, jak tedy pro aktéry z oblasti telekomu, tak tedy komunikací, tak samozřejmě také pro aktéry, kteří poskytují či využívají ty služby. To byl kontext celé věci, proto jsme řekli, že chceme vedle GDPR mít pokryt a upraven i celý sektor telekomunikací. Což znamená, že je třeba konstatovat, že ten, kdo nepokročil, to jsou členské státy. A namísto toho, aby se zaměřili na důležité prvky z obs oblasti například ochrany soukromí na internetu, tak komise přichází s novými aspekty a to celé věc nadále komplikuje. Například uchovávání dat pro možné potřeby. Pokud to chcete, pokud to členské státy chtějí, prosím, ale v tom případě potřebujete nový zákon, novou legislativu, tu musí předložit komise ale není možné, aby se to upravovalo v rámci tady tohoto tématu. To je prostě jiná právní oblast některé členské státy si přejí výjimky, tak aby mohly zajistit důvěrnost datové komunikace, například pokud se jedná o sexuální vykořišťování dětí, tam přeci musí být nějaká vý... výjimka, ano, je to, je to samozřejmě velice závažný zločin, ale není možné to takto upravovat tímto způsobem v rámci této legislativy. Pokud máte zcela jasné téma a jsou důkazy, že někdo je ve jasně propojen s určitým trestním činem, tak máme ve všech členských státech zcela jasné postupy trestně právního stíhání, které mohou vést k odpovědajícím rozhodnutím ze strany státního zástupce či soudce. Není možné proto ale mít ne, m, mm, zakotvenou nějakou všeobecnou výjimku v legislativě, která e, upravuje důvěrnost komunikace na internetu. A co ještě očekávám? Já bych eh, si přála, to jde ještě na tu nadkritiku, kterou jsem vyslovila, aby rada dospěla k nějakému konkrétnímu rozhodnutí, abychom se pohli vpřed, ale vidím, že se to neděje a ani komise se vpřed zatím nepohla. Možná by tedy měla poprosit radu, aby něco učinila. Máme tady úřady na ochranu údajů a ty zjišťují, že směrnice a také nařízení stále ještě eh, ponechávají té mezery, že tedy navzdory těma, těmto dvěma právním předpisům stále ještě existují oblasti, které nejsou pokryty. Pokud se tomu tedy nechce věnovat komise, bylo by vhodné, aby se na to podívala rada. Já doufám, že členské státy budou ochotny říci, ano, jsme ochotní přijmout rozhodnutí. Nejdříve tedy upravíme tu obraz soukromí, pak se budeme dívat na porušování pravidel a tak to by bylo možná vyvíjet na tak na české státy, které ještě momentálně nejsou ochotní jít dál. Děkuji, děkujeme vám za vystoupení zpravodajky. Možná by za frakci Renew teď chtěla vystoupit jako stínová zpravodajka paní Intveld. Děkuji, paní předsedkyně, já mohu být relativně stručná. Především chci navázat na to, co právě řekla zpravodajka. Je opravdu velmi nepříjemné, že jsme čekali už dva roky. Přijali jsme to v prosinci 2017 a já jsem opravdu velmi ráda, že rada pracuje důkladně, ale toto je směšné, protože je spousta oblastí, kde rada nepřejímá svou zodpovědnost jako zákonodárce a Evropská komise doufám, že tady je a že poslouchá. Má pocit, že kdykoliv rada s tím nesouhlasí, tak může ten návrh stáhnout. Ale není to kvůli tomu, že rada nedělá svou práci. Tam, kde ten druhý zákonodárce svou práci udělal, tak tam by komise neměla zneužívat své pravomoci. Mě zajímá nejen podstata těch věcí, o kterých diskutujeme, ale chci vědět, jaké většiny byste v radě tedy měli. Protože si myslím, že v radě je tendence odmítnout eh, uplatnit Lisabonskou smlouvu a nehlasovat většinou, ale čekat na úplný konsenzus nebo jednomyslnost. Za druhé si myslím, že když v roce 2017 parlament přijal své stanovisko, tak od té doby se toho ve světě mnoho odehrálo. Víme mnohem více o způsobech, jakými jsou data využívána a zneužívána, například k podkopání demokratických voleb. Nemusíme chodit daleko, Cambridge Analytica a tak dále. I když parlament přijal stanovisko, které počítá s velmi, velmi silnou ochranou, tak si myslím, že my jsme si v té chvíli nedokázali představit, k jakému vývoji dojde. Po dvou letech od té doby, co toto bylo přijato Evropským parlamentem, se v zásadě potvrdilo naše stanovisko, takže doufám, že ministři v radě jsou si stejně vědomi toho, co se odehrává ve světě a že přijmou něco, kde První prioritou bude ochrana občanů, ale také ochrana našich společností a ochrana demokracie. Děkuji. Děkuji, paní Intveld. Jménem eh, frakce Zelených eh, vystoupí pan Petrik, eh, Patrik Brajer. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak říkali kolegové, to, že budeme mít právní nástroj o elektronickém soukromí je založeno na tom, že důvěrnost elektronických komunikací si zaslouží zvláštní ochranu. Nesouvisí to jenom s GDPR, jinak bychom nic takového neměli, ale elektronické komunikace jsou natolik eh, nakloněny tomu, že budou zachyceny, že si zaslouží zvláštní ochranu. Metadata o našich kontaktech, o našem pohybu, o našem internetovém surfování jsou eh, ve velkém měřítku sbírány a využívány. Jedná se tady o ochranu novinářských zdrojů, jedná se o další věci, manipulaci, Cambridge Analytica a tak dále. Jde tedy o to, abychom občany lépe chránili před sbíráním a zneužíváním těchto metadat. Zmínili jste ochranu o klimatu. Kdybychom neměli na internetu tolik trackerů, tolik sledovačů, tak si myslím, že bychom ušetřili spoustu energie. Ale v tom návrhu vidíme něco jiného. Maximální oslabení toho, co máme ve směrnici o elektronickém soukromí. Je zde ještě větší využívání a sbírání komunikačních údajů. Samozřejmě je zde masivní lobbying ze strany reklamních společností, které chtějí dosáhnout opaku toho, o co usilujeme my. Jsou zde návrhy, které se týkají cenzury a filtrování soukromých zpráv. Představte si, že třeba pošta by otevírala vaše soukromé dopisy s tím, že se jenom dívají, jestli tam nejsou nějaké nelegální obrázky. To je nepřijatelné, aby někdo v demokracii otevíral všechny soukromé vzkazy, soukromé zprávy jen pro případ, že by tam bylo něco nelegálního. Takže si myslím, že o tom vůbec nemůžeme diskutovat, stejně jako nechceme otevřít dveře uchovávání těchto údajů. To znamená, že bychom nahrávali údaje o všech telefonních hovorech, o všech elektronických komunikacích celé populace, všech celá nepodezřelých občanů. To je věc, která byla často ze strany Evropského soudního dvora označena za nepřijatelnou, za nepřiměřenou. A je také nepřijatelné, že se v kontextu této směrnice snažíte otevřít takovýmto opatřením zadní vrátka. A vězte, že budeme rozhodně bojovat proti všemu, co bude mít za cíl oslabit současnou úroveň ochrany. Máme služby OTT, které jsou obsaženy úplně všude v komunikačním režimu, v novém režimu. Takže pokud chcete předložit cokoliv, co si zaslouží diskuzi, tak si musíte být jistí, že budete chránit občany lépe před eh, zachyt, zachycováním jejich soukromých údajů. Děkuji. Jménem frakce GUE má slovo paní Cornelia Ernst. Děkuji mnohokrát. Dnešní rozprava je, myslím, velmi důležitá. Jsem ráda, že ji máme, i když mě není zcela jasné, proč začínáme právě tímto tématem, ale proč ne? tak eh, může předsednictví rady zahájit to takto. Ještě bych se vrátila k e-privacy, eh, k elektronickému soukromí. Proč se rada nepohla? Proč se nic neděje? Kde jsou ty hlavní problémy, o které jde? Hodláte to celé nějak uzemnit a říci si, jo, tak to necháme být a budeme se věnovat něčemu jinému? Ať je tomu jakkoliv, ráda bych se k tomu od vás něco podrobnějšího dozvěděla. A pak bych řekla něco zásadnějšího. Na jedné straně říkáme o to boje, neustále hovoříme o tom, že chceme bojovat proti terorismu, že chceme dělat mnoho věcí na internetu lépe prosazovat eh, trestně právní opatření. Hovoříme o metadetech, o průmyslu 4.0, o obrovské množství dat, která potřebujeme, to čím dál tím více dat, která jsou nutná. A já čím dál tím více postrádám to, abychom stejným dechem pak ale zmiňovali ochranu osobních údajů a nevnímali ji jako něco, co je možné relativizovat, kdy já si myslím, že je třeba vidět, že to je obrovský problém. Mohli byste k tomu také něco říci? Nebo tento, ne, tento nepoměr mezi eh, ochranou údajů a tou potřebou eh, sbírat data, ukládat data stále více narůstá. A já zejména na radě vidím mnoho rozporů a mnoho odlišných postojů od pozic, které zde jsme si vypracovali v parlamentu. Dohled, monitorování. To dosáhl takových rozměrů. A dohled a sledování je bez nějakého podezření. Prostě jsou vlastně všichni sledováni, všichni občané. E, to ve mně vyvolává mnoho otázek. Máme tedy nařízení GDPR, máme rozsudky Evropského soudního dvora. Jak k tomu chcete přistoupit? Jak chcete znovu obnovit tu rovnováhu, tak aby tady by skutečně byl dobrý poměr mezi nutným sběrem údajů, například když jde o trestní právo či terorismus, proti tomu nic nemáme a právě tou nutnou ochranou údajů, neboť tato rovnováha je čím dál tím více a stále podkopávána. Jak tedy k tomu chcete konkrétně přistoupit? Co chcete konkrétně udělat? Bych se velice ráda dozvěděla. Děkuji. Děkuji. Za frakci EPP požádal o slovo pan poslanec Ressler. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu státnímu tajemníkovi za představení priorit chorvatského předsednictví. A teď eh, budu hovořit eh, chorvatsky. Asprava. Ano. Jsme si vědomi toho, že eh, vyjednávání probíhala, co se týče nových pravidel a směrnice o elektronické soukromí. Víme, velká část těchto debat eh, stále ještě probíhá eh, a vše se to vlastně točí ohledně implementace GDPR. Je třeba, aby pravidla byla stejná, aby všechny uživatelé služeb elektronické komunikace mohli Eh, hrát podle stejných pravidel a mít také zaručenou co nejvyšší možnou míru eh, ochrany jejich soukromí. A samozřejmě musíme ale také nechat otevřené pole užívání nových technologií a samozřejmě musíme nejvíce chránit zranitelné skupiny, jako jsou děti, které jsou zároveň nejčastějšími uživateli nových technologií. Chorvatsko v tomto novou kontextu těchto rozprav, eh, myslím, projevil velice zásadní postoj. Jde o to, že ty diskuze o impletňování směrnice o e si budou probíhat, budou se tedy snažit a budeme, se Chorvatsko bude snažit překládat přiměřená řešení. A já se ptám, jaké jsou vaše konkrétní plány, co konkrétně plánujete, jaká opatření pro to, abyste deblokovali tu zablokovanou situaci a k jakému kompromisu chcete dojít s parlamentem a zejména mezi členskými státy na radě. Již 15 členských zemí se vyslovilo proti to stávající eh, podobě toho návrhu. Chceme říci komisi, že má právo zasáhnout, ale kromě toho zde byla přímá interpelace, která se týkala moci nebo pravomoci komise v této oblasti. Takže komise má slovo. Uh, Děkuji. K tomu, co se tady probíralo, máme několik poznámek. My plně podporujeme princip ochrany důvěrnosti komunikace, jak metadat, tak obsahu, nejenom tedy metadat. Za druhé, Zaznělo tady, že komise nekritizuje radu, když eh, rada působí zdržení, takže nevím, jestli můžete říct, kolikrát jsme zmiňovali v pracovních skupinách rady, že by členské státy měly se už dopracovat nějakému společnému stanovisku. Říkalo se to na Koreperu, říkalo se to na ministerských setkáních rady, takže myslím, že tuto kritiku můžeme odmítnout. K otázce, zda komise nesleduje prosazování, my jsme žádali členské státy v minulém roce, jak je, jak je implementace eh, té směrnice o ochraně prosazována, zda je to kompatibilní s, práva, s právem. Hledat, co si je třeba vyjasnit, ale komise sleduje dění v členských státech a nakonec eh, zda by komise to chtěla stáhnout, zatím komise to nestáhla a já si myslím, že je jasné z prohlášení komise, že tenhle dokument je pro nás eh, důležitým prvkem jednotného digitálního trhu a my budeme spolupracovat s parlamentem, s radou na tom, abychom se dopracovali k nějakému úspěšnému závěru. Děkuji. Děkuji. Pane Bilaberte, máte slovo, abyste mohl reagovat na otázky, které zde zazněly. Se zachválím svým. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří měli komentář či otázku. děkuji vám také vůbec za tuto rozpravu. Nebo tam bylo, neboť podle mě zde spíš probíhala spíše rozprava než poznámky, ale um, Velmi často se vaše komentáře a otázky týkaly komise. Já si myslím, že to téma jasně ukazuje, do jaké míry je to velice citlivá záležitost, do jaké míry je nesnadné nacházet řešení. Veškeré tyto otázky, veškeré ty otázky, problémy a my to takto sdílíme s vámi, ty obavy, ale bohužel skutečně není jasné to vyřešit. To je vlastně důvod, proč ta předcházející předsednictví příliš nepokročila a měli problémy s nalezáním kompromisu. Dále je třeba důležité zdůraznit, že nemá smysl, abychom se tady navzájem obvinovali ani eh, radu, ani komisi, ani parlament, neboť my všichni zde jak na radě, tak na komisi, tak v parlamentu máme stejný společný cíl a to je ochrana soukromého života občanů. A zároveň ekonomický růst bez překážek a navýšení investic do inovací. Jak nalézt ten zázračný vzoreček, aby se to celé vyřešilo? Tato rovnice není to jednoduché. To bychom museli mít nějaký téměř eh, a nějaké alchymistické nadání, abych to řekl. To je ten skutečně důvod pro to, proč ta předcházející předsednictví nenašla ten zázračný způsob, jak to vyřešit. Asi by bylo arrogantní teď říci, že my rozhodně uspějeme a že o tom nemám pohyby. Tak to arrogantní nejsem. Ale já vám mohu slíbit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom ke kompromisu dospěli. I dnešní debata k tomu při, přispěje. My to bereme samozřejmě v potaz, co jste dnes řekli, veškeré vaše argumenty. Zohledníme také zohledníme debatu, který jsme měli v prosinci na radě. Eh, víme o členských státech, které se tedy, kterým se nelíbí určité eh, navržená ustanovení. Během února se pokusíme nalézt nějakou rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a potřebou inovací a potřebou ehm, ekonomického růstu v únoru předložíme nová kompromisní řešení. A já vám můžu již nyní říci, že během dialogu s členskými státy se pokusíme dospět k dohodě a zajistit, aby tato velice citlivá záležitost skutečně začala fungovat, abychom se dostali ven z té slepé uličky, ve které se nyní nacházíme. Já si myslím, že jsem byl značně stručný ve svém úvodu. Já si myslím, že vy všichni víte, jaké úkoly stojí před námi. A ještě jednou vám mnohokrát děkuji za veškeré vaše otázky a komentáře. A doufám, že budeme mít příležitost se velice brzy opět setkat a mít již v ruce zcela konkrétní návrhy, které se budou týkat tohoto tématu. Děkuji a doufáme, že tento semestr bude skutečným zvratem a že dojde k odblokování této důležité záležitosti. Děkuji, pane Bilavere, a děkuji také vašemu týmu, který vás zde doprovázel. Eh, vamos a esperar cinco minutos. Počkáme pět minut, než budeme pokračovat v dalším bodu. Takže si můžete na chvíli odpočinout. Eh, Vážení kolegové, zahájíme třináctý bod na pořadu jednání, který se týká technických a soudních problémů s telekomunikačními údaji v Dánsku a používání chybných elektronických důkazů v trestních odsouzeních. Jak dobře víte, veřejné informace ze srpna 2019 uvedly, že dánské orgány oznámily, že 10 700 trestních rozsudků, které byly vzneseny od roku 2012, budou eh, přeskoumány kvůli chybám v telekomunikačním sledovacím systému. 6. září 2019 eh, byla komisi položena parlamentní otázka E002673-19, na kterou zatím nebyla poskytnuta odpověď. Dnes eh, je zde ředitel dánské organizace a hlavní inspektor ochrany soukromí a vedoucí oddělení ochrany údajů. My děkujeme dánským zástupcům za to, že přijali pozvání do výboru Libe. Děkujeme za to, že jste přišli mezi nás. A nejdříve dám slovo panu Jesperu Lundovi, řediteli dánské organizace IT Political Association of Denmark, který nám představí celý případ. Pane Lunde, máte 10 minut. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel a dávám vám tímto slovo. Vážení poslanci, členové výboru Libe, děkuji, že jste mě pozvali, abych vás informoval o tomto případě. My jsme občanská organizace společ, občanské společnosti a jsme členi Evropské organizace, která združuje nám podobné ta údaje a přístup k těmto údajům v trestním řízení je jeden z hlavních našich úkolů od roku 2018. To nám umožňuje velice přímé důkazy, o osobách, o jejich vztazích, o místech jejich pobytu, o jejich pohybu obecně. Přístup k telekomunikačním údajům eh, údajů trčených trestním řízení se dotýkají ochrany osobních eh, dat a ochrany soukromí. To Evropský soudní dvůr uznal ve svém rozhodku. Máme vážné obavy, když telekomunikační údaje jsou využívány nesprávným způsobem, eh, ať už od trestně právních orgánů nebo od jejich od providerů těchto služeb. V tomto případě orgány činné trestním eh, či řízení mohou vyvodit nesprávné důsledky a může tedy eh, dojít k tomu, že ty profily osob neodpovídají skutečnosti. To znamená, lidé se mohou stát předmětem vyšetřování a stíhání. Tyto aspekty využívání telekomunikačních údajů v trestním řízení mm, zatím není moc respektováno v široké debatě a někde telekomunikační údaje jsou považovány za správné, protože jsou generovány hromadně. Ale tyto scénáře eh, odpovídají přesně tomu, co se stalo před pár lety v velkém rozměru v Dánsku. Jde o případ z listopadu 2018, ale eh, až do roku 2019 to nebylo známo veřejnosti. Pak došlo k vyšetřování a teď se postupně zjišťuje, jaký rozsah to má. V roce 2019 jsme zjistili, že to může být až 10 700 případů, které budou postiženy tím nesprávným využíváním dat od roku 2012. Ten případ, ten počet je odhadovaný, počet případů není to počet lidí, kterých se to týká. V polovině srpna 2019, když se objevily další informace o chybách a omylech, ředitel veři, veřejného žalobce vyhlásil moratorium na využívání telekomunikačních údajů eh, v soudních a předsoudních řízeních. Využívání telekomunikačních dat jako důkazů a jejich eh, nepoužívání je tedy dočasného charakteru. Jde o informace, co se s těmi daty opravdu v Dánsku děje bylo potom zveřejněno v říjnu 2019 ve zprávě Národní policie. Tak, abych to vzal stručně, omily a chyby byly eh, zavedeny dánskou policií té, co pozbírala ta data od mobilních operátorů. Tito operátoři poskytli data v různých technických formátech což je běžný systém pro dánskou policie. IT systém při konverzi dat měl, měl v sobě chybu, to znamená, že ta konverze nebyla úplně dokonalá a to znamená, že ta data byla nakonec po konverzi neúplná, některé záznamy tam chyběly. Protože byly tam i jiné chyby, tak eh, někdy eh, byly ty chyby v lokalizaci docela velké, jak jsem to popisoval. Dalo se to relativně snadno napravit, ale došlo k tomu, že jsme zjistili daleko zásadnější nedostatky. Některá ta data byla zastaralá, eh, systémy používané pro konverzi dat byly vyvinuty dánskou policií a do prosince 2018 nebyla správní praxe, jak kontrolovat tu konverzi dat. Spolu s tou zprávou ministra spravedlnosti byla ohlášena celá řada iniciativ, jak ten problém řešit. O dva týdny později bylo ono moratorium zrušeno takže jsme se víceméně vrátili k normálu využívání telekomunikačních údajů ze strany policie, ale určité problémy pod povrchem přetrvávají. Hlavně problémy se zastaralou infrastrukturou IT a bude to trvat nějakou dobu, než se vyvinou nové systémy. V mezičase bude třeba dělat další kontrolu, bude potřeba kontrolovat pravidelně ty problémy, tu situaci s využíváním telekomunikačních údajů. Obránci, ob, obhájci, soudci i prokurátoři musí eh, si být vědomi toho, že jsou zde jisté problémy. Je třeba využívat nejnovějších eh, poznatků o telekomunikačních údajích a je třeba zjišťovat, jakým, problém, jakým způsobem jsou ta data generována. Je to bez pochyby krok správným směrem. Je třeba zdůraznit, že mobilní zařízení se nemusí nutně spojovat s nejbližším vysílačem. To znamená, že tady mohou být potom rozdíly v eh, lokaci. Ty, a toto často je kritizováno, že jsou vlastně ti lidé potom sledováni neoprávněně. Dánská policie a prokurátoři jsou posílení. Máme pracovní skupinu Task Force, která zkoumá těch 10 700 případů a sledujeme, jaké byly dopady těch omylů. Máme navíc nezávislou steering group, kterou jmenoval ministr spravedlnosti. Tahle práce teď pokračuje, takže o tom teď nemohu nic říct, ale dnes jde o to, abychom eh, zdokumentovali, jaká data byla v jakém konkrétním případě použita jako důkaz a to může pak samozřejmě komplikovat práci této skupiny. Skončím eh, pár poznámkami k tomu, jak to s tím skandálem s telekomunikačními údaji bylo a bude. Musíme se tedy pozorněji věnovat využívání telekomunikačních údajů v trestním řízení to platí pro všechny, pro policii, pro prokurátory, pro soudce i obhájce. Také je to důležité pro debatu, jak ta data byla získána a jaká data byla získána. Budem doufat, že eh, dánská zkušenost se systémovými chybami se už nikdy nebude opakovat, ať už v Dánsku nebo kdekoliv jinde v Evropské unii, ale samozřejmě jsou možné další zdroje chyb nebo chybné interpretace údajů. Na to ten dánský případ také může poukazovat. Vždycky se musí zdůrazňovat, že data jsou generována v jistém kontextu a možné následné využití těchto dat eh, trestními orgány je až sekundární. Takhle je to fakt, že eh, stále častěji jsou um, ty mobilní, mobilní služby využívány. Je třeba soustředit se na přesnost generovaných dat u operátorů. Dále víme, že se technologie vyvíjí LTE, 4G, 5G, Wi-Fi, to všechno jsou uh, sítě, které se trochu liší od tradičních mobilních uh, služeb i tady mohou vznikat omily při sekundárním využívání těch dat. Takže tím se dostávám ke konci svého vystoupení. Děkuji vám za pozornost. Sí, muchísimas gracias. Vamos. Děkuji. A v této chvíli předávám slovo panu Kristianovi Vísovi Savambergovi, hlavnímu inspektorovi ochrany soukromí a vedoucího oddělení ochrany údajů z dánského policejního sboru. Máte slovo, abyste nás informoval o opatřeních, která hodláte přijmout, abyste vyřešili zjištěné problémy. I vám děkujeme za to, že jste přišel mezi nás na zasedání našeho výboru a dávám vám tímto slovo. Tak for ordet, fru formand, og, og tak for muligheden for... Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát za slovo a za to, že mám příležitost informovat váš výbor o těchto událostech, ke kterým došlo v Dánsku a které se týkaly problémů s telekomunikačními údaji. My to budeme velice vážně, jak policie, tak veškeré další orgány a úřady. Jedná se o dánské trestní věci a jistě my neseme odpovědnost eh, za to, aby nebyly eh, nevinné osoby eh, postaveny před soud a odsouzeny. Musíme mít jistotu, že policie pracuje korektním způsobem s důkazy a že v takovýchto trestních věcech eh, musí samozřejmě platit presumpce neviny do té doby, než je doloženo něco jiného. Skutečně tady došlo u nás k chybám eh, při konverzi dat z telekomunikační oblasti. Tehdy prostě nebyly dostatečné kontroly kvality pro tu konverzi, nebyla dostatečná dokumentace a nebylo možné dokázat možné chyby. Došlo tedy skutečně k systém, systematické podreze reprezentaci ty chyby prostě nebyly v žádné fázi toho trestního řízení poznány a zjištěny. A e, telekomunikační poskytovatelé skutečně e, celá léta poskytovali takovéto údaje. A opakovaně došlo k tomu, že se v trestních věcech používaly telekomunikační údaje, které žádnou instancí, ani obhájci, ani soudci nebyly rozpoznány jakožto chybné tady je třeba ještě jednou zdůraznit, že to celé je vysoce komplexní a proto nebylo možné v krátké době osvětlit veškeré aspekty. Ve hře je řada technických aspektů, to se týká zpracovávání dat eh, na policii, Mm, tady by byly ještě jistě k dispozici kolegové, kteří mm, se v tom vyznají mnohem lépe než já, ale je třeba vidět kontext celé jsou záležitosti. Podívejte se na to, jak jsou ty údaje dodávány. Podle dánského práva má policie právo na to po eh, nařízení soudu si vyžádat údaje od eh, poskytovatelů v telekomerční oblasti a vidět, kdo komu volal, jaká tam byla telefonní čísla, kdo komu zasílal zprávy SMS. Také můžeme zjistit, kde například byl v určité době přihlášený s tím mobilní telefon. A policie si tedy může od telekomunikačních poskytovatelů vyžádat takovéto údaje obrátí se tedy na odpovídajícího poskytovatele a jakmile má ta telekomunikační společnost k dispozici tuto žádost od policie, tak stáhne určité údaje ze sítě a tyto údaje my dostaneme jako surová data. Poskytovatelé služeb nejsou povinni eh, tedy dávat ty data v nějakém místném formátu. Policii ne, poskytují to jakožto surová data a pak policie sama má za úkol si provést tu konverzi dat eh, za účelem jejich použití v té konkrétní trestní věci. Tedy policie dostává ty údaje v Dánsku v různých eh, surových formátech, které se dále zpracovávají. A tam je celá řada různých řádek, ty vždy jsou pro nějakou určitou aktivitu, pro určitý typ údajů. Máme tedy určitou jednu aktivitu v rámci těch surových údajů a je třeba to sformátovat. A vždy se to týká jednoho jediného telefonního vysílače, přes který například e, eh, SMS. -ka. Tyto údaje jsou tady takto poskytnuty v té sudové podobě policii a dostaneme pak dvě datové soubory. Ten jeden datový soubor jakožto sudová data a ten druhý datový soubor byl již konvertován. Ty konvertované údaje ovšem mohou pocházet z různých zdrojů telekomunikační středisko 1.12.2010 eh, konvertovalo dále toto, ty surové údaje. Tak toto bylo pak poskytnuto policii a jak už jsem říkal, běžně máte stejný počet řádek, jakožto ta surová data, abyste viděli, zda to bylo dodáno kompletně. V souvislosti s touto záležitostí jsme odhalili mm, řádu případů, kdy opakovaně došlo k rozdílu mezi surovými údaji a těmi daty po konverzi. Teda konkrétně existují tři možné scénáře. Buď nebyla korektně zprostředkována, nebyly korektně zprostředkovány veškeré surové údaje, že tedy došlo k chybě v tom samotném IT systému, nebo došlo k chybě při zpracovávání těch údajů určitými našimi službami, a nebo byly ty údaje špatně zprostředkovány. U jedné věci došlo k chybě v systému IT, to jsme zjistili, to bylo v roce 2019. A to byla systematická chyba, která byla zabudována do našeho IT systému, která vedla k tomu, že skutečně byly rozdíly mezi surovými údaji a těmi údaji po konverzi. Takže hlavně šlo tedy skutečně o tu chybu v tom IT systému, kterou jsme dokázali popsat. Pak ale došlo k ještě k další chybě při konverzi těch údajů. Částečně tam došlo k tomu, že v IT systému byl aktivován jistý timer, který se týkal eh, právě toho používání těch dat a té konverze. A ten timer tedy tam byl takto zapracován. Proč? My jsme takto chtěli zajistit, aby policejní úřady dostaly ty údaje co možná nejrychleji, nejrychleji poté, co se dostali do centrálního systému. Chtěli jsme takto vyšetřovatelům poskytnout službu, která jim zajistí, že údaje podskyt, obdrží co možná nejdříve. Takže tam, byl tady, tam byla ta chyba při tom konvertování těch dat. to jsme zjistili, docházelo k tomu, že vlastně nekonvertované sady souborů byly eh, chybně zprostředkovávány dál. Původně bylo plánováno, že pak dojde ta kompletní sada údajů, ale tak tomu nebylo. Máme i další příklady, například ty údaje byly komplexní, ale byla tam ta chyba v tom timeru, kterou jsme ovšem rozpoznali a tento timer jsme potom v tom celém komplexním systému vypili. Chybu jsme tedy poznali a 13.7.2019 jsme dospěli k rozhodnutí, že prověříme veškeré možné trestní věci, ke kterým, u kterých hrozí, že by možná uh, mohly být právě ovlivněny touto chybou. Prošli jsme si opětovně celý náš centrální systém, bylo to více než 10 000 věcí od roku 2012 do roku 2019. Samozřejmě to přeskoumání těch trestních věcí ještě není u konce, neboť se i skutečně jedná o manuální přeskoumávání. Až bude hotovo, tak k němu bude vypracována zpráva. Trestní věci, které ještě nebyly uzavřeny, kdy lidé například ještě jsou v vyšetřovací vazbě, nebo které eh, v případě, že si podali stížnost, a i věci, kde již došlo k odsouzení tam mm, a ti lidé sedí ve vězení, tak tyto věci samozřejmě mají největší prioritu. Zatím jsme ale nenašli žádné případy, kde by chyby v případě těch dat vedly ke špatným rozsudkům. Rád bych se krátce věnoval tomu, co mm, bude v budoucnosti. 2.7.2019 byla zřízena nezávislá řídící skupina s úkolem zajistit, aby orgány prověřily veškeré věci, veškeré ty případy, toto bude kontrolováno a to takovým způsobem, že ke všemu bude mít plný přístup i veřejnost, tak, aby mohly být prováděny i externí kontroly, abychom tam měli zabudovány externí kontrolní prvky. Tato nezávislá řídící skupina se stává se soudců, dvou advokátů, je tam jeden profesor státního práva a pak je tam ještě jeden expert na vyšetřovací činnost. Tato řídící skupina má přilný přístup k externí podpoře ze strany počítačových odborníků. má například i jisté jasné pokyny, které se takají přístupu k údajům, k různým trestním věcech, které byly projednávány u soudu. Vše bylo implementováno do října 2019. A v srpnu 2019 bylo zavedeno i interní šetření s cílem co možná nejrychleji zjistit, kde byly chyby a jak je odstranit, eh, abychom mohli i nadále po odstranění chyb eh, v trestních věcech telekomunikační údaje používat. Věnujeme se tomu a nyní jsme ve fázi, kdy opět můžeme používat telekomunikační údaje v trestních věcech v nové formě. Rozpracovali jsme odpovídající pokyny pro politiku, pro státní zástupce, pro obhájce a soudce, tak aby přesně věděli, jakým způsobem mohou telekomunikační údaje používat jakožto důkazy v trestních věcech. Skutečně jednotlivě probíráme veškeré případy a veškeré věci, kde došlo k tak použití těchto dat. V říjnu 2019 Ministerstvo spravedlnosti podniklo řadu iniciativ, mimo jiné také e, rozpracovalo tyto pokyny, které mají zajistit, aby údaje mohly být opětovně používány jakožto důkazy. Je tam také plný popis veškerých věcí. Minister spravedlnosti přijde s odpovídajícím legislativním návrhem, kde chce zavést kontrolní funkci právě s ohledem na používání těchto údajů a s ohledem na veškeré možnosti technického vyšetřování celkově. Chce tak zajistit také i lepší vybavenost datového střediska policie, mají mít více peněz, jejich práce má probíhat více profesionálně, tak, aby eh, byla zajištěna také kontrola kvality. Zde Má být tedy vylepšena a vybudována kontrola kvality policejního, daň, policejního datového střediska, tak abychom dokázali vymítit veškeré chyby. Budeme školit naše vyšetřovatele, tak aby měli více kompetencí a samozřejmě nám jde i také o lepší kompetence státních zástupců. To celé eh, koordinujeme se svazem soudců, se svazem státních zástupců, ale také i se zástupci obhájců. Tedy přijali jsme v tomto kontextu mm, e, různá opatření a zdůrazňuji, že v důsledku této aféry vyvstaly obrovské otezníky v souvislosti s používáním takovýchto telekomunikačních údajů v trestních věcech. Je třeba se k tomu opětovně vrátit, dobře si to zvážit, možná to i přepracovat a my přijdeme s celou řadou iniciativ e, v tomto ohledu. Toč z mé strany vše a pokud máte nějaké otázky, velice rád vám je zodpovím a rád ještě poskytnu dodatečné detaily. Děkuji. Děkujeme i vám za vaše vystoupení, za komisi, za DG Home má slovo pan Lotas. Děkuji. Komise byla informována o této záležitosti, jakmile byla zveřejněna v létě minulého roku. A vnímali jsme ten problém jako problém s informačními technologiemi, problém s konverzí. Pokud jde o použitelné důkazy, my jsme tedy sledovali tuto záležitost velmi pozorně, snažili jsme se pochopit, co se vlastně stalo. Zjistili jsme, jakmile byla zveřejněna ta externí zpráva, že další téma je nedostatečný monitoring, eh, hodnocení, postupy kontroly kvality. Takže komise se na to dívá tak, že ty otázky jsou technické, organizační, procedurální v dánské policii a v dánském soudnictví a nevyplývají z účinnosti evropské či národní legislativy o používání elektronických důkazů. Takže samozřejmě bereme na vědomí důležitost této záležitosti a závažnost této situace, ale kvalita a přijatelnost důkazů v soudním řízení je pokryta národními pravidly, národními procedurálními pravidly z národních trestních zákonníků a všechny otázky, které souvisí s přípustností důkazů a dostatečnou kvalitou důkazů, to vše musí posuzovat národní soudy. My tedy jako komise nejsme kompetentní posuzovat tuto záležitost a kvalitu důkazu a používání těchto důkazů v soudním řízení. To musí udělat kompetentní národní soudy. Rádi bychom v tomto kontextu poznamenali, že evropská právní úprava na ochranu osobních údajů a zde v této specifické situaci platí i směrnice o ochraně osobních údajů a její realizace, je jasné, že tato nebo tyto principy, principy ochrany osobních údajů musí být dodržovány. A to je důležité i v soudním kontextu. A je to samozřejmě uznáváno i komisí. Ten princip by měl platit. Monitorování a kontrola kvality je také hluboce zakotvená v evropské právní úpravě na ochranu osobních údajů. A jako komise přikládáme tomuto velkou důležitost. Ale nejsme v situaci, nejsme v pozici, kdy bychom mohli jednat v této konkrétní otázce, protože nemáme kompetence k tomu, abychom přeskoumávali otázky související s kvalitou údajů. Děkuji. Děkuji. Nemáte kompetence k tomu, abyste posuzovali kvalitu údajů, ale určitě komise, když se dozví o něčem takovém, tak by si mohla něco představit. Chci tím říct, že něco tak vážného v pokročilé, v pokročilé zemi rozvinuté zemi, jako je Dánsko, to nás všechny musí upozornit na něco mimořádného, co bychom možná měli spustit. A teď dám slovo koordinátorce z Renew Europe, která je zde přítomna, a potom těm poslancům, kteří požádali o slovo. Nejdříve má slovo paní Intveld. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde vystupuji jako jedna ze spoluautorek parlamentní otázky, na kterou komise neodpověděla. Já jsem vždycky zaskočena. V Evropské komisi musí být zvláštní oddělení, které řeší otázky, které podepsala Intveld, protože já jsem ještě nikdy nedostala odpověď. Možná kladu špatné otázky. Komise, která jsem přišla, mě neuklidnila, naopak ještě více znepokojila. Vrátím se k té parlamentní otázce za chvíli. Samozřejmě bych také ráda slyšela od komise, proč neodpověděli na mou otázku. Jsem také velmi znepokojena vaší odpovědí, když slyším, jak říkáte, zákon byl v pořádku, jenom to bylo špatně implementováno. No tak ten zákon není v pořádku, protože zde nejsou odpovídající pojistky. Kdyby ty pojistky byly adekvátní, tak by nebylo něco takového možné. Zmínil jste také směrnici o vymáhání práva, což je tedy směrnice o ochraně osobních údajů, ale já bych chtěla poukázat na to, že je zde řada zemí, které neuplatňují tuto směrnici, ale pracují místo toho s rámcovým rozhodnutím o ochraně osobních údajů z roku 2008. V té době ještě ani neexistovaly smartfony. Takže Evropská komise povznesla uchovávání osobních údajů na úroveň nějakého nového náboženství, protože komise poté, co ta předcházející směrnice o uchovávání osobních údajů byla smetena ze stolu z velmi dobrých důvodů Evropským soudním dvorem, tak teď chce komise předložit novou směrnici a dělá analýzu, aby mohla připravit odůvodnění nového legislativního návrhu. A tak to jako děláte? Mám já mít důvěru k tomu, jak tomu komise přistupuje? To opravdu nemyslíte vážně. A jak říkala předsedkyně, tedy místo předsedkyně, Dánsko může být cokoliv, ale rozhodně to není banánová republika. Je to jedna z nejsofistikovanějších zemí na světě. Věci se mohou nepodařit kdekoliv, ale mělo by se s tím počítat v zákonu. A pokud komise je slepá k takovýmto rizikům, tak já nemám vůbec žádnou důvěru k čemukoliv, co se chystáte předložit. A teď se vrátím k tomu specifickému dánskému případu. Ráda bych poděkovala oběma pánům za to, že mezi nás přišli a že jsou ochotni odpovědět na naše otázky. Jen si nejsem jistá, jestli jsem správně rozuměla, možná v tom tlumočení, ale mám pocit, že pan Svanberg říkal, že zde nebyly žádné případy, kde by soud dospěl k jinému závěru. Jestli jsem to správně pochopila, tak 32 osob bylo propuštěno. Takže tady nehovoříme o lidech, kteří byli neprávem, tedy, nebo hovoříme o lidech, kteří byli neprávem ve vězení, ale co je lidé, kteří jste kvůli tomu, které jste kvůli tomu přehlídli, kteří tedy nebyli ve vězení vůbec a přitom by tam měli být, tedy zločinci. Takže Pořád ještě pracujete s uchováváním údajů, ale říkáte, že řešíte různé problémy, které s tím souvisí. Zvažovali jste mezi tím to, že byste pracovali s novým, podobným, možná inovativnějším nástrojem, jako Clearview, který používá rozeznávání obličejů. To je jedna z nejlepších aplikací na rozeznávání obličejů. Já jsem slyšela, že policejní síly to používají v Evropě. A teď bych se ráda obrátila zase na komisi a vrátila se k té otázce, kterou jsme položili. První otázka je, začleníte tyto nálezy do své analýzy, poté, co jste si tedy, poté, co jsem si vyslechla vaše stanovisko, tak jsem trochu znepokojena. Druhá otázka. Jaké to bude mít eh, dopady na soudní a policejní spolupráci? Takové věci, jako je elektronická, elektronické důkazy a interoperabilita a další věci, protože teď dánské orgány odpověděly velmi adekvátně, ale pokud se o tyto údaje dělíme a ty chyby potom cestují všude po Evropě, tak je velmi obtížné to nějakým způsobem napravit. Takže jak se na to komise dívá? A jaké dopady to bude mít na výměnu informací, vzájemnou právní pomoc, policejní a soudní spolupráci s třetími zeměmi, se zeměmi mimo EU, které používají podobné systémy na zachycování a uchovávání údajů. Nás to opravdu znepokojuje. Ne proto, že říkáme, že policie by neměla mít možnost dělat svou práci, ale jde o to, že bychom měli zavírat zločince a ne nevinné lidi. A tyto věci jsou teď ohroženy. Takže se těším na vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji, paní Intveld. Právě přišel předseda výboru, ale já teď ještě položím svou otázku, protože jsem se také zapsala na seznam řečníku. Já nevím, jestli ve vaší zemi se hovořilo o této záležitosti rizika a zranitelnosti na radě a zda komise a rada chce vydat nějakou výstrahu, aby se to, co jste vy sami zjistili, jako potřebné kroky k tomu, aby takováto masivní chyba nepoškodila tisíce a tisíce soudních případů. To si myslím, že je nejdůležitější, protože to určuje zdravý rozum, nejenom norma. A zákonodárci a výkonná moc musí vždycky dělat to, co káže zdravý rozum v takovémto případě. Za druhé, ten řetězec na uchovávání důkazů a nekontaminování důkazů jsou zcela zásadní. A pokud to ovlivní závažné trestné činy, tak zde vzniká několik otázek. Může to vést třeba odnětí svobody. A to může být způsobeno tím, že právo nebylo uplatňováno náležitým způsobem. Ale pak zde vzniká další otázka, otázka beztrestnosti. V tom eh, množství deseti tisíc případů jsou případy vražd, eh, praní špinavých peněz, eh, obzvlášť závazné, závažné trestné činy. Jsou tam eh, takové možnosti, kdy třeba advokáti mohou dosáhnout toho, že tisícovky či stovky takovýchto rozsudků bude zrušeno. Ale jsou to velmi důležité a velmi závažné trestné činy. Jsou to třeba trestné činy proti společnosti, jako je praní špinavých peněz, korupce a tak dále. Takže to je má otázka, kterou jsem chtěla položit a teď vracím slovo panu předsedovi, který je už mezi námi. Thank you. Děkuji. Děkuji své milé kolegyni za to, že za mě převzala předsednictví této části schůze. Pozdravím eh, naše hosty a budeme pokračovat. Teď pan Brajer, pokud se nemýlím, je na řadě. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panelistům za to, že s námi dnes diskutují o svých ponaučeních z tohoto uh, případu v Dánsku, z tohoto skandálu s telekomunikačními údaji. 30 lidí bylo propuštěno z vězení. To je tedy opravdu velký skandál, kterému bychom se hodně měli věnovat a eh, je škoda, že tu není předsednictví rady, o tom by také mělo slyšet a hovořit. Eh, výsledky vaší komise ukazují jisté alarmující body, že infrastruktura a systémy IT jsou zastaralé, těžko se udržují, stará se o to jediný člověk, není tu žádná praxe kvalitativní kontroly a přesnosti eh, lokace dat se často přeceňuje. Nejzajímavější je závěr, který jste z toho vyvodili, což bylo, že v podstatě tady došlo k dopadu na trestní řízení a vyšetřovatelé by měli mít zprávu o sledování kvality a měly by se používat, měla by se používat surová data a ne konvertovaná data, kde to jde. Ty procedury, a já chápu, že ty procedury nemohou vyřešit všechny problémy, ale ty procedury zdá se nejsou používány v jiných členských státech, i když třeba eh, pracují s vašimi daty, když vy je s nimi sdílíte. Takže já si myslím, že ponaučení z tohoto případu by mělo být, že telekomunikační data obecně jsou velice invazivní, co se týká útoku na soukromí a jejich zpracování a sbírání by se mělo omezit na ty nejnutnější případy, což se v podstatě týká ale jakékoliv, jakéhokoliv schromažďování a uchovávání osobních dat. Ptám se tedy dánské vlády, zda se mílím, že tomuhle by se bylo bývalo dalo zachválit, kdy, zabránit, kdyby Eh, dánské právo bylo jasně prosazováno, protože tady došlo k jasnému porušení unijního práva eh, podle verdiktu soudu. Takže v podstatě by měla následovat procedura pro porušení smluv vůči Dánsku. A nemělo by to být tak, že dojde k návrhu dalšího mm, nástroje, což by vedlo k tomu, že budou zas další a další chyby a další a další problémy, které budeme řešit. Tedy ptám se komise i zástupců dánské vlády, zda jste sdíleli ty informace s dalšími členskými státy, zda máte nějakou analýzu té situace někde jinde, kde třeba mají stejný problém ve svých vlastních systémech. Tolik se hovoří o spolupráci v oblasti bezpečnosti, ale v tomhle ohledu, a to se opravdu týká bezpečnosti lidí, kteří jsou tím postiženi, zdá se, že žádné spolupráci nedošlo a nesouhlasím s komisí, když říká, že tady není příslušnost EU. Zcela zjevně je tady nedostatek standardů na úrovni EU, standardů v oblasti důkazů a schromažďování dat. A kompetence spolupráce v oblasti policejní práce. Takže můžete nám prosím vysvětlit ten naprostý nedostatek nějakého konání jako výsledek tohoto případu, když se to zveřejnilo. Umím si představit, že jsou i další případy, o kterých my jenom nevíme. Děkuji, pane Brajere. Teď pan Körner, máte slovo. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Stejně jako kolegové jsem také šokován. 32 osob bylo propuštěno z vězení. Důvěra v právní stát A ve, správné, ve správná rozhodnutí soudu je přeci jedna z nejzákladnějších a nejústřednějších otázek, které se řeší mezi občany a státem. A to je neuvěřitelná základní chyba, ke které ve vaší zemi došlo. A jsem také trochu šokován tím, jak eh, málo úsilí vyvinula eh, Evropská komise v této věci, jak málo se tomu věnuje. Bohužel se tady musíme opakovat, ale ty otázky byly dosud poněkud nejasné. A já bych chtěla potrhnout nejenom otázka toho, že kolik osob, který nyní bylo propuštěno kvůli této chybě, ale také otázka pravděpodobně toho, kolik osob možná máme jakožto pachatele, kteří naopak kvůli špatným údajům nemohli být usvědčeni a poslány za mříže. I to je důležitý možný důsledek, proto se ptám, Máte k tomu nějaké konkrétní výsledky? Paní komisařka, když zde byla naposledy na výboru, tak jasně řekla, že vidí nutnost uchovávání údajů, tedy předem. A já se ptám na tomto místě také komise, jak v tomto kontextu, v kontextu tohoto případu chcete zohlednit celou věc ve vašich úvahách o zavedení tohoto uchovávání údajů, tedy předem bez podezření? A tady souhlasím s panem Brajerem, vychází najevo, jak důležité je, aby toto možné uchovávání údajů bylo omezeno pouze jen na to nejnutnější, nebo čím více údajů bude uchováváno, tím větší prostor se otevírá k možnému zneužití. A já si dokážu představit, že kdyby došlo k takovému to skandálu při uchovávání údajů v Evrop- po celé Evropě, no to by bylo naprosto strašná věc, z toho mám velký strach. A proto se ptám zcela jasně komise, jaké důsledky vyvodíte z této věci pro možnou evropskou legislativu a do jaké míry byly informovány i další členské státy a ptám se, zda se si ověřovali, zda náhodou nedochází k obdobným pochybením i v jiných členských státech než v Dánsku. Děkuji a nyní pan Bitikofer. Máte slovo. Děkuji pan Kofot. Děkuji mnohokrát. Děkuji také oběma přednášejícím panu Svanbergovi a panu Lundovi za to, že se dostavili mezi nás, aby nám zde na výboru přímo vysvětlili události, ke kterým došlo. V Nemsku, v Dácku tento skandál vyvolal e, obrovské pouzdvižení a musím říci, že já to vidím spíše pozitivně. Já si myslím, že ukázkou dobrého systému je vždy to, že pokud dojde k chybám, že se odhalí a jasně pojmenují. A toto se děje a toto si podle mě zasluhuje velký respekt. Vidím také, že dánský minister spravedlnosti musel velice často eh, informovat o této záležitosti i, i na pracovní skupině rady. To je také, myslím, velmi pozitivní signál. Ale jsou tady ještě další aspekty k diskuzi, například to, proč vlastně se uchovávají údaje, jak dlouho a k čemu tyto údaje pak mohou eh, úřady použít. A to je v podstatě politická úroveň. A já se ptám pana policejního ředitele na jednu věc, a totiž, do jaké míry jste v trestních věcech využívali tyto telefonní údaje? Jak často se používají takovéto údaje z telefonu jako nástroj? Já mám eh, dojem, že se to používá velice často, že to najednou v trestních věcech získalo obrovský význam. A proto by mě skutečně zajímalo, jak velký je ten objem dat, jak často takovéto data používáte z telefonních hovorů. Já bych nerad dal policii do ruky nějaký nástroj dříve, než si z politického hlediska nejdříve zhodnotíme, zda to chceme, jaký význam a dopad to bude mít. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že asi je tím seznam řečníků vyčerpán a předáme slovo zpátky na pódium. Máme ještě nějakých 15 minut na to, abychom eh, dodrželi harmonogram dnešního dne, takže navrhuji ve stejném pořadí, aby odpověděl pan Lund Eh, ředitel dánské organizace IP Political Association a potom pan Fíze Svanberg. Ale nejdřív možná ještě hlas komise, která je tu zastoupena, tak ji poprosím, aby se k tomu vyjádřila, protože to probírané téma se vás také týká. Tak prosím. Děkuji, děkuji vám za vaše otázky. Pokusím se odpovědět, na co všechno budu moci. První otázka týká se nedostatečných reakcí na parlamentní otázky. Za to se omlouvám. Byli jsme informováni, že dostanete odpověď zítra 22. Důvod toho je ta změna komise a spoustu otázek, které se nahromadilo. Netýká se to téhle konkrétní. V podstatě hlavně ta změna komise měla vliv na zpracovávání těch odpovědí. Další věc. My samozřejmě z toho taky máme těžkou hlavu z té situace. Ne, že bychom se o to nestarali. Dělá nám to starosti. Jenom si nemyslíme, že my jako komise bychom se měli starat o konkrétní dopady toho případu, protože nám to nepřísluší. To je ochrana eh, osobních údajů v dané zemi. To je sledování eh, procesů v justici, policejní práci a tak dále. A zda je to v souladu s ochranou údajů. My jako komise vlastně nemáme s tohle konkrétní situací nic na naší příslušnosti, to nepřináleží. Další věc Mnozí z vás eh, hovořili o nové eh, legislativě v oblasti uchovávání údajů. My žádnou legislativu v tomto poli nepřipravujeme. Myslím, že žádná ani není na místě. Eh, Rada nás v červnu minulého roku požádala o studii. My jsme to zadali externí firmě, ale nenavrhujeme žádnou další legislativu. Takže není nic, co bychom k tomu mohli říct, ale samozřejmě, pokud někdy v budoucnosti bychom tak činili, tak pak ta otázka bezpečnosti a kvality těch dat určitě se v té legislativě projeví. Ne, že bychom to chtěli přehlížet a určitě na to budeme velice dbát. Ponaučíme se z toho, co se stalo. Další věc. V tomhle konkrétním případě je Dánska také musíme říct, že Dánsko na ten případ reagovalo velice přiměřeným a přiměřeně vážným způsobem. Uznali, že se to stalo, učinili všechny ty kroky, které nám tady danští kolegové představili, ukázali tedy, že na ten případ reagují. A možná poslední věc z mé strany, co se týká výměny údajů s ostatními státy, kde případně mohly být předány nesprávné údaje, tak eh, co se týká směrnice o ochraně údajů, to je šest, eh, paragraf 16, eh, verifikace údajů, tak eh, možná dánská policie by měla informovat všechny příjemce těch předaných údajů. informovat o tom, že došlo k chybě, omylu nebo že ta kvalita je nevalná. To asi měla udělat dánská policie, informovat ostatní příjemce, ať už členské státy nebo třetí země. A to není věc, na kterou my bychom měli nějak reagovat. Děkuji. Teď dám slovo zpátky na podium pan Lund, aby reagoval. Um, thank you. Um, I think most, uh, specific... Uh, Děkuji. Většina otázek míří na dánskou policii, takže já to vezmu stručně. Pár osobních poznámek. I já jsem byl velice překvapen tímto případem. Viděl jsem tedy, že přístup k datům je spochybněn. Občané měli velké obavy z toho, jak se schromažďují data od operátorů a tato data, tyto údaje mm, jsou pak předávány v nestrukturovaném formátu, ale Dánská policie říkala, že je to zásadní nástroj pro šetření a stíhání, tak my jsme předpokládali, že pracují s těmi údaji přiměřeným způsobem. No, co se stalo, se stalo. Eh, kroky dánské vlády po mém soudu jsou pozitivní. Dánská eh, vláda určitě má zájem na uchovávání údajů v souladu s legislativou a je teď na čase, abychom obnovili důvěru v ty údaje z telekomunikací, ale problém rizika omylu nadále přetrvá. To musíme mít na paměti v souvislosti se všemi iniciativami, ať už na národní, tak na unijní úrovni. Děkuji. Pan Svanberg, děkuji, pane předsedo, zkusím to anglicky. První věc, ta se týká hned několika otázek. Už jsem to řekl ve svých komentářích. My probíráme všechny ty případy, které tím potenciálně mohly být postiženy. To šetření stále probíhá, ale zatím jsme nenašli žádný případ, kde by ta chyba vedla k chybnému rozsudku soudu. Ty případy, které individuálně, manuálně spolu s prokurátory, odborníky na IT a policií procházíme a prošli jsme jich už hodně a zatím jsme zjistili, že žádný rozsudek tím nebyl postižen mu nemůžeme udělat žádné závěry z toho případu, dokud to není došetřeno, není probráno všech 10 700 případů, ale z těch, které jsme zatím eh, probrali, žádný nebyl takový, že by byl ovlivněn rozsudek. Ta chyba se týká toho, že máte velké množství údajů, když eh, šetříte nějaký případ – ale není to vždycky ten případ, že ta data, která byla postižena tou chybou, jsou relevantní pro ten proces jako takový. Takže to může být velice malá část těch hrubých dat, ale zatím nikdo nebyl tím postižen v rozsudku. Takže doteď opravdu žádný případ. Co se týká počtu lidí, kteří byli propuštěni z věžení, to souviselo s tím moratoriem. Na dva měsíce bylo rozhodnuto, že už se nebudou používat tato údaje, tyto údaje v těch případech. To znamená, ti, kdo byli zadržováni, byli propuštěni podle principu právního státu bylo tedy lepší tyhle lidi propustit. Lidé, kteří byli tedy zadrženi, byli propuštěni, nebyli nadále zadržováni. To moratorium teď eh, už skončilo a je možno ty údaje zase používat a na jejich základě lidi zadržovat. Takže to se netýkalo špatných rozhodnutí, ale šlo opravdu velkou pečlivost. Ještě další otázky. Nebudu se věnovat otázce Clearview, to je mimo můj mandát, mimo mou kompetenci. Teď eh, eh, zda by se tomu dalo vyhnout, ani tomu se nemohu věnovat, to by mohlo vést k politické debatě. Sdílení údajů. My jsme samozřejmě informovali o povaze toho problému a řekli jsme všem, o co šlo, co se stalo a chtěli jsme dát těm přijímajícím stranám na vědomí tento problém a pan Kofod a jeho otázka, co se týká rozsahu počtu případů, tak tenhle případ ukazuje víc než 10 700 případů na období až od roku 2012. Ano, to je opravdu hodně, několik tisíc každý rok, kde se využívala telekomunikační data v trestních řízeních. Děkuji. Tak, jestli tohle je všechno, ještě vidím dvě ruce, které by chtěly reagovat, ale stručně. Paní Intveld, možná bych řekla, to informovali jste tedy další země, s nimiž jste sdíleli ta data, protože teď, když víte o těch možných rizicích, tak jak posuzujete, předpokládám, že dánská policie také uh, pracuje s údaji, které dostává od jiných zemích. Tak eh, položili jste si někdy tu otázku, jak spolehlivá ta data jsou? Jste teď tak trochu alarmováni? Já nevím, jestli se z toho můžeme nějak poučit, k tomu se vůbec nemohu vyjádřit, zda jsme někdy pochybovali o správnosti údajů, které dostáváme, ale uh, k těm případům, které jsme identifikovali, tak musím říct, že jsou samozřejmě případy, kde spolupracujeme a pak jsme tu spolupracující zemi informovali. To samozřejmě ano. Ano, když by si kterákoliv země přála o tom diskutovat, diskutovat o údajích, které získali v rámci sdílení údajů, tak samozřejmě budeme plně spolupracovat. A pan Breyer, chcete reagovat jenom velice krátce? Takže pokud eh, správně rozumím tomu, co řekla komise, tak v rámci toho rámcové rozhodnutí o ochraně údajů, tak vy musíte aktivně informovat všechny příjemce o těch datech, která mohou být nesprávná. A pokud vám dobře rozumím, tak říkáte, že vedete dialog jenom s těmi vládami, které sami vás aktivně oslovili, anebo vy jste přebrali iniciativu a informovali jste všechny příjemce a pokud ne, tak proč ne? Nemohu hovořit o tom, kdo koho specificky informoval, jenom my jsme identifikovali chyby a v tom případě pak informujeme, protože sdílíme schromažďované údaje, chceme mít eh, jistotu, ale mohu vás ujistit, že jako součást stávající práce tohle určitě bude součást, eh, když zjistíme, že je potřeba někoho informovat, že pro něj je relevantní tento údaj o chybných údajích, tak tam to bez pochyby učiníme. Děkuji, to si myslím, že by stačilo, takže Skončili jsme akorát čas s tímto bodem jednání. Je 17 hodin, máme ještě hodinu. Dá další bod, ten závěrečný bod odpolední schůze je tak neveřejná schůze in camera, bod 14 jednání s cílem dosáhnout dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům pro účely soudní spolupráce v trestních věcech. Uslyšíme prezentaci komise, ale chci k tomu říci, že v souvislosti s procedurou in camera neveřejná schůze mohou tady být poslanci, poradci politických frakcí, asistenty, eh, předsedy výboru Libé, spravodajové, stínoví spravodajové, zástupci kabinetu předsedy, generálního tajemníka, eh, personál parlamentu, zástupci EPDS, zástupci komise a rady tu mohou být. Všichni ostatní, ať prosím opustí sál. Takže my se pustíme do práce, ale předtím ještě poděkuji oběma řečníkům, děkuji panu